C'est trois fois. Bonjour, la réunion est ouverte. Euh, notre... Dobrý den. Naše paní předsedkyně je ve Washingtonu. Nikdo z dalších místopředsedů tu dnes není, takže se obávám, že budete muset dnes poslouchat celou dobu mě. První bod na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Já bych chtěla jenom zdůraznit, že vzhledem k výpadku proudu v pondělí, které nám zabránilo v tom, abychom se setkali a odhlasovali dvě zprávy, Budeme o těchto zprávách hlasovat dnes od 11.45. Má někdo nějaké připomínky k pořadu jednání? Zdá se, že ne. A v tom případě tedy tímto považujeme pořad jednání za schválený. Druhý bod jsou sdělení předsedkyně. Dovolte, abych nejdříve ze všeho řekla, že poslední trialog o hospodářské zprávě se konal včera. A předseda bude výbor informovat o tom, jakých dohod bylo dosaženo včera a proběhne ještě další konzultace s naším výborem. A to v pondělí 26. září. Což je do, dobrá zpráva, že tady opět budeme konzultováni. Potom zde máme harmonogram prací našeho výboru na zasedáních v roce 2012. Tam je chyba v harmonogramu. 11. července byl schválen na výboru, ale zasedání pondělí 15. října 2012 se bude konat odpoledne a nikoli dopoledne, jak je nesprávně uvedeno v kalendáři a e, korrigendum ještě obdržíte. Pak zde mám další sdělení a sice bude veřejné zasedání koordinátoru s komisařem Šemetou 6.10. od 9.30 do 11 hodin. A pan komisař nás bude informovat o návrhu komise který se týká zdanění finančních transakcí. Protože den na to bude tento návrh komise zveřejněn. Takže my jsme všichni velice zvědaví a nedočkavě se očekáváme návrh komise k tématu daně z finančních transakcí. Za čtvrté, aktualizace trialogu na téma short selling. 20. září se hovořilo o krátkém prodeji, došlo k pokroku v různých tématech, nicméně navzdory různým jednáním a různým návrhům, eh, kompromisním návrhům komise bohužel nedošlo k žádnému, eh, k žádné dohodě. Týkalo se to tedy těch eh, svopů CDS, nekrytých CDS svopů. Je škoda, že tyto tři instituce nedosáhly eh, souhlasu. EPP eh, e nyní spíše, nebo parlament by chtěl opt-out, když to rada by spíše chtěla opt-in. <laughs> Takže máme ještě tři měsíce, takže budeme v této věci jistě ještě kontaktováni. Další trialog se bude konat v říjnu, ale datum musí být ještě přesně stanoveno. Tolik tedy sdělení předsedkyně. Máte k ním nějaké poznámky? Pokud tomu tak není, Přikročili bychom k dalšímu bodu pořadu jednání a tím je veřejné slyšení o kolektivním očkodnění v oblasti antimonopolního režimu. Dovolte mi srdečně přivítat komisaře Almuňu, který je místopředsedou Evropské komise a zodpovídá za otázky konkurenceschopnosti a je skutečně vybaven veškerými kompetencemi, takže nás uvedene do daného tématu, potom promluví Christian Hodge, profesor z Oxfordu, potom z Business Europe Philip de Book a Molly Monique Goins z Beuku. Pane komisaři, prosím, máte slovo. Ah, pardon. No. Je dois d'abord entendre... Ah. No. Euh, Monsieur Schwab, vous voulez faire une, une introduction d'abord, avant le comité Pane Švábe, chcete uvést eh, do tématu, než bude hovořit pan komisář? Nikoli, takže pan komisář má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za vaše milá slova, která zazněla zde na úvod. Vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové, chtěl bych vám velice poděkovat za tuto příležitost si s vámi vyměnit názory eh, ohledně eh, kolektivního očkodné, eh, kolektivního očkodného v oblasti antimonopolního režimu já si myslím, že i díky vašim přispění se nám podaří najít ta řešení, která budou vyhovovat požadavkům a potřebám našim obča- našich občanů a firem. Někdy se mi zdá, že diskuze o tomto tématu ztrácejí ze zřetele širší kontext. Pan komisař hovoří, dámy a pánové, prosím, utište se. Ano, děkuji, paní předsedkyně, budu pokračovat. Říkal jsem, že se mi někde zdá, že diskuse o tomto tématu někdy ztrácejí ze zřetele širší kontext. Takže dovolte, abych eh, nejdříve připomněl, jaké jsou základní opěrné body eh, naší diskuse. Eh, jsou tady dva hlavní aspekty. Prosazování pomocí soukromých subjektů a veřejných orgánů. My máme velice dobře rozvinutý systém prosazování práva pomocí veřejných orgánů, protože aplikujeme všechny příslušné články smlouvy a máme velice dobrou spolupráci díky Evropské síti pro eh, hospodářskou soutěž. Pokud jde o soukromé eh, žaloby, ať už kolektivní, skupinové nebo jednotlivé, tak vzhledem k tomu, jak se liší vnitrostátní legislativa jednotlivých států, tak ne všichni mají stejnou eh, šanci získat očkodné způsobené porušením antimonopolního práva a proto je třeba, aby každá odpověď společností, která porušují předpisy v oblasti hospodářské soutěže, měly možnost být očkodněny. A to nezávisle na tom, kde se v Evropské unii nacházejí a nezávisle na tom, eh, jestli se chtějí soudit skupinově nebo jako jednotlivec. A proto se musíme vyrovnat s několika problémy a výzvami, které eh, právě způsobí rozdíly mezi vymáháním soukromými subjekty a veřejnými. A právě kolektivní oškodné je jednou z těch výzev, se kterými se musíme vyrovnat. Podívejme se tady na ty problémy z hlediska tady eh, hospodářské soutěže. Žád, žaloba může eh, vzniknout poté nebo předtím, než nějaký orgán vydá rozhodnutí o tom, že k něčemu takovému došlo. Ale v každém případě se musí spolehat na Eh, důkazy předložené takové, eh, takovým orgánem. Eh, musíme se také spolehat v tomto na programy odpuštění tvrdosti. Většina žalob v Evropě vzniká až poté, co nějaký veřejný orgán vynesl rozhodnutí. To jsou takzvané následné žaloby. A v takovém případě můžou pomoct veřejné orgány tomu, aby právní týmy nějakou žalobu podali. Nicméně v některých členských státech existují zákonné lhůty, které nepočítají s ničím takovým a potom velké právnické a potom právní týmy nedokážou tu žaloby podat včas. Protože takovéto následné žaloby musí počkat na to, že nejdříve nějaký veřejný orgán vydá rozhodnutí. A v takovém případě často e, oběti nemají čas žalobu podat. Proto je třeba urychlit takové rozhodování veřejných orgánů v členských státech. Já jsem věřím tomu, že u všech vnitrostátních orgánů by eh, měli mít možnost oběti se spolehnout na rozsudky takových veřejných soudů. Všichni víme, jaká jsou rizika, eh, pokud budeme špat, nastavíme špatná pravidla v této oblasti, například jako se to stává ve spojeném, Spojených státech. Ať už dojdeme k jakémukoliv, jakémukoliv řešení, tak chci říci velice jasně, že nechceme dovážet nástroje, které budou vést ke zneužívání takového nastavení, takového mechanismu. Proto například nechceme mít žádné podíly pro advokáty na vysouzené částce a odstrašující očkodné. Chceme zabránit takovému možnému zneužívání. Pokud jde o hospodářskou soutěž, tak zaměření na následné žaloby by bylo nejlepší zárukou, protože takovéto e, žaloby skutečně jsou podány proti společnostem a firmám, které už nějaký veřejný orgán e, usvědčil z porušení nějakého pravidla. Jaké jsou tedy další kroky? Jak víte, komise chce přijmout sdělení, ohledně principů pro kolektivní oškodné do konce tohoto roku. Já spolupracuji velice úzce s paní místopředsedkyní Redingovou a s panem komisařem Dalim. Tyto principy budou průřezové, budou se týkat například politiky ochrany spotřebitelů, životního prostředí a tak dále. A samozřejmě se to bude týkat také hospodářské soutěže. Nicméně, abychom regulovali tu interakci mezi eh, jednotlivými orgány veřejného eh, vymáhání práva, abychom využili všechny možné kanály eh, tohoto soukromého vymáhání očkodného, ať už jednotlivci nebo skupinami, tak musíme to rozšířit tento náš záběr. Musíme najít pragmatická a praktická řešení. My jste, vy jste loni v lednu schválili naši zprávu v této oblasti, kde jsme právě hovořili o tomto tématu. Široké principy eh, kolektivního očkodného, na kterých pracujeme, se budou týkat právě také kolektivních skupinových žalob v oblasti antimonopolního práva, ale je to jenom jeden aspekt této problematiky. Já doufám, že jsem vám tady nastínil některé z těch problémů, se kterými se potýkáme v této oblasti, ale nepochybuji o tom, že se nám podaří najít nějaký vyvážený návrh a uděláme krok dopředu. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní má slovo pan Christopher Hodges z Univerzity v Oxfordu. Prosím, máte pět minut. much, uh, Velice děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych nejprve říci, že jsem také profesorem na Erasmově univerzitě v Nizozemsku, takže možná to některé mé kolegy potěší. Byl jsem požádán, abych pohovořil o tom, jak se vyhnout nebezpečím hromadných žalob, které existují v USA. Myslím si, že je důležité, aby zde byl zvláštní systém právě pro antimonopolní řízení. Když je zde určitá odpovědnost, musí zde být, zde, zde být také systém, jak napravit škody. A ten systém musí být navržen tak, eh, aby fungoval dobře a v současné době to tak zatím není. Hromadná nebo eh, hromadná žaloba je v podstatě jakákoliv jiná. Žaloba je to způsob soukromoprávního vymáhání. Jsou zde určité možnosti, dvě hlavní možnosti je vymáhání veřejnoprávní cestou a druhé vymáhání soukromoprávní cestou. Obecně lze říci, že v USA ten systém, ten celý právní systém silně upřednostňuje soukromoprávní vymáhání a týká se to jak soukromých práv, tak veřejných noreb. A američané nedověřují příliš vymáhání veřejnými orgány, zejména federálními agenturami, protože se domnívají, že jsou trošku ve vleku exekutivy. Na druhou stranu evropské právní systémy eh, představují nebo mají obojí způsoby, jak soukromoprávní cestu, tak eh, veřejnoprávní cestu a často tedy rozlišují, jak vymáhat eh, veřejné normy a soukromá práva. To je důvod, proč americká americký systém, kde je také ta hromadná žaloba, jsou eh, nahlíženy trošku um, s podezřením v evropských právních systémech. Eh, v americké, přitom evropské soudy také často potřebují vyřešit tyto několikanásobné žaloby, ale je to méně častěji než v Americe a také se méně eh, častěji využívají systémy eh, regulatorního vymáhání. V minulých deseti letech mnoho zemí také vlastně představilo systémy, ale používají je příliš málo. A velice často kvůli tomu, že finanční pobídky nejsou příliš zajímavé ani pro právníky, ani pro různé zprostředkovatele. Zatímco v USA jsou vlastně účelově vysoké náklady, které nám přijdou vlastně spíše negativní. V USA se eh, klade důraz na odrazení, odrazení podnikové sféry na to, aby vlastně v budoucnu se takto chovala. A naopak v evropských agenturách, nebo většina evropských agentur, kromě tedy, nebo vedle eh, DG Comp, eh, přijala za svou politiku, která není založena výhradně na odrazování. Máme zde například vymáhání založené na eh, riziku nebo regulaci, která vlastně reaguje až poté a tak dále. Podle mého názoru je vlastně ten americký systém eh, dražší. Máme zde eh, Ameri- Američané se eh, vlastně zde ukládají vysoké pokuty, a které mají v podstatě odradit ty budoucí chování. Eh, zatímco ten druhý systém by měl být levnější a flexibilní. Pokud chcete zde mít eh, soukromoprávní cestu, tak máme, měli byste učinit dvě věci. Za prvé měli byste odstranit eh, překážky na straně žalobce a za druhé měli byste představit určité pobídky pro žalobce, tak pro jeho právní zástupce, aby měli možnost zjistit, zda došlo k nějakému ehm, nějaké chybě a začít soudní jednání. Tyto eh, překážky a tyto pobídky jsou zejména ekonomického charakteru. Neměly by zde být žádné náklady pro žalobce, ne, pravidlo neúspěšná strana platí, nemělo by se eh, všechny náklady přesouvat pouze na jednu stranu. Eh, je zde otázka také vysokého odškodnění, vysokých soudních poplatků pro advokáty v případě, že advokát vyhraje případ. Také jsou zde pravidla, široká pravidla, co se týče Eh, důkazů. Také jsou zde tedy ta očkodňování, které má eh, náhradu škody plnící represivní funkci a také soudní eh, vedení, soudy vedené porotou. Pokud bychom zavedli jeden z těch prvků, které jsem právě vyjmenoval, tak to by v podstatě odradilo všechny od, těch, od využívání tohoto způsobu. A je zde spíše také potřeba zavést určité pojistky, ale přitom zde neexistují žádné kouzelné pojistky, které by to všechno eh, zajistily. Mnoho lidé si domnívají, že tyto překážky vlastně neexistují v Evropě, ale to není pravda, protože v několika členských státech existují jasné trendy, eh, že se usiluje o snižování právní pomoci, spíše o nahrazování toho těmi um, poplatky eh, pro advokáta, pro podíl advokáta na vybrané sporné částce. Dochází také k tomu, že například to soudní řízení vlastně financuje nějaká třetí strana a to k tomu už dokonce došlo v několika případech, které, vlastně, kdy financovali ty kolektivní žaloby. Co se týče dalších postupů, tak jsou zde ještě další věci, například hodnocení skutkové postaty, eh, možnost opt-in, možnost opt-out. Eh, také například schválení soudu, schválení eh, výše poplatku pro advokáta soudem a další. Problémem je to, že všechny tyto eh, věci vlastně nejdou příliš jakoby ocenit, nejdou definovat. Nelze navrhnout takový systém, který poskytne dostatek pojistek a zároveň dostatek eh, pro eh, úspěšné soudní řízení. Buď to eh, vymáhání bude příliš silné nebo příliš slabé a ta je velice těžké najít rovnováhu. Pokud zde dáte více těch překážek, odrazí se to v počtu těch soudních jednání. vymáhání eh, antimonopolního práva se neliší eh, ve vymáhání spotřebitelského práva ani jiných eh, oblastí, protože ty ekonomické, ten ekonomický kontext je stejný a, před, a preze, prezence těchto pák. Pokud začneme hledat nějaké alternativní možnosti, tak je nalezneme. Máme zde například protože si myslím, že to, eh, ta hromadná žaloba vymáhná soukromoprávní cestou je v podstatě už dost zastarala a máme zde mnohem modernější systémy. Takovým alternativním přístupem, který se už používá v některých členských eh, zemích, ale nikoli ještě ne příliš v tom antimonopolním režimu, je zejména vymáhání soukromoprávní cestou, eh, tedy pardon, to mm, soukromoprávní vymáhání není pouze jedinou cestou. Jasně bylo ukázáno v různých výzkumech, že e, zde mohou hrát velkou úlohu e, regulační orgány a mohou to učinit velice rychle a účinně a levně, pokud mají dostatečné pravomoci a pokud tyto pravomoci chtějí využít. A Navíc eh, vlastně strach z tohoto vymáhání může jak si pobídnout všechny strany k tomu, aby se spíše shodly, zejména pokud mohou využít různé eh, systémy alternativního řešení sporů a pokud mají dostatečné mm, odborné eh, podklady a znalosti. Můžeme se podívat třeba na to, že v Dánsku nebo ve Spojeném království mají regulátoři takové pravomoci a podle toho vidíme, že pokud také po, ještě i po, posílíme ty systémy alternativního řešení sporu, tak to může být mnohem efektivnější, rychlejší a levnější než soudní řízení. A pokud bude ještě e, zapotřebí ta kolektivní žaloba, tak by se to spíš mělo používat jako určitá hrozba. Měli bychom spíše vždy se nejprve snažit posílit tu alternativní řešení sporů. Nemělo by to být spíše způsob, jak právníci přijdou rychle k velkým ziskům. Mělo by se to používat podle za určitých okolností a tak tomu i je v některých členských státech. Stručně mohu říci, že potřebujeme tato opatření, potřebujeme také hlavně řešení, která budou rychlá a nebudou příliš nákladná. Jsou taková způsoby, existují jejich několik. A myslím si, že to, že zde přijmeme nějaký vlastně zastaralý systém, tak na to bych podle mého názoru bychom se ještě měli podívat. I profesor. Děkuji vám, pane profesore Leči z Oxfordské univerzity. A nyní má slovo pan Filip Debek, generální ředitel Business Europe. Má čtyři minuty. Prosím, máte slovo. Merci, madame la présidente. Lady chair. Euh, Paní předsedkyně, vážení místopředsedové, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Především bych chtěl poděkovat hospodářskému a měnovému výboru Evropského parlamentu za to, že zorganizoval toto slyšení a že dal slovo také zástupci Evropské podnikatelské komunity. Jak víte, vždycky jsme byli, podporovali tady tržní ekonomiku a také eh, politiku v oblasti hospodářské soutěže, vždycky jsme podporovali jednotný trh a silně jsme také vždycky podporovali dobré vztahy s komunitou spotřebiteli, spotřebitelů se spotřebiteli. Proto důvěra spotřebitelů je pro nás klíčová, proto abychom tohoto cíle dosáhli. A e, takovéto mechanismy pro kolektivní očkodnění, očkodnění by byly velice užitečné. Vy jste se nás zeptali na celou řadu otázek, nicméně máme málo času a budu se soustředit jenom na dva, dvě hlavní věci. Za prvé, zda bychom měli e, kolektivní očkodné používat jako nástroj pro prosazování práva v Evropské unii. My jsme toho názoru, že vymáha, prosazování práva musí zůstat v rukou veřejných orgánů, protože to je taková je jejich role a oni mohou lépe zaručit spravedlivý výsledek. Proto by tvůrci politik měli se vyhnout tomuto přesunu směrem k soukromoprávnímu vymáhání. Měl by se soustředit především na to, že vytvoří efektivní vymáhání pomocí veřejných orgánů a e, orgány v zodpovědnými za hospodářskou soutěž. Celá řada členských států se snaží snížit počet e, soudních sporů, protože e, jsou nákladné. Také bychom se měli vyhnout tomu, aby šlo pouze o, pra- o finanční zájmy zprostředkovatelů, tedy právníků. Měli bychom se vyhnout soudním sporům, které jsou příliš dlouhé a příliš nákladné. A především, pokud jde o antimonopolní režimy, tak často vyústí ve velice malé očkodné pro oběti. Dovolte, abych znovu zdůraznil, že význam zajištění spravedlivé hospodářské soutěže je naprosto klíčová záležitost a rozhodně e, o tom toto nechceme nějak spochybňovat. Nicméně nemyslíme si, na rozdíl od komise, e, že by skupinové žaloby měly tohoto cíle pomoci dosáhnout. A víme, že tady není tady záměrem vypracovat v Evropě nějaký systém pro skupinové žaloby, ale podle všech těch prvků, které už jsme viděli, už e, k tomu tak trošku dochází. Pokud na evropské úrovni eh, založíme takový systém kolektivních skupinových žalob, tak se bude potom těžké vyhnout těm velice dobře známým toxickým jedovatým jaksi prvkům, které, těm problémům, které jsou se skupinovými žalobami. Eh, je otázkou, zda totiž máme eh, dostatečnou sílu na to, abychom také realizovali všechny ty pojistky, jak tady říkal pan profesor. Je to totiž také kompetence členských států. Další věc, o které chci dnes hovořit, je, že bychom se měli zaměřit také na jiné typy řešení. O tom už se tady vlastně hovořili. Je to to alternativní řešení sporů. Ty jsou, tato řešení jsou pragmatičtější, politicky realističtější a účinnější a vedou k očkodnému na začátku tohoto týdne jsme měli velice dobrou diskusi s, více, s místopředsedkyní paní Redingovou o tomto tématu. Alternativní řešení sporů může poskytnout rychlé, konstruktivní řešení, očkodné pro spotřebiteli a zvýšit jejich důvěru v jednotný trh. Hovoří se eh, o tomto alternativním řešení sporů mnoho, jak tady, tak v jiných institucích a pro ně existuje velká podpora ze strany spotřebitelů. Proto si myslím, že by stálo za to podívat se na možné výhody, které by mohlo přinést alternativní řešení sporů a to také tedy v případech porušení pravidla pro hospodářskou soutěž. A závěrem chci říct, že Business Europe je připravený spolupracovat s Evropskou komisí na nějakém nástroji pro mimosoudní vyrovnání, který by mohl poskytnout rychlý způsob eh, kolektivního očkodného pro oběti nějakého porušení antimonopolního režimu, aniž by se museli pouštět do nákladních a dlouhých soudních sporů. Děkuji. Děkuji panu generálnímu řediteli. A nyní má slovo paní Monique z organizace Belk a mě velice těší, že zde promluví žena, protože gender mainstreaming to je jedno z mých oblíbených témat. Protože jedna žena sice obyčejně vydá za tři muže, ale prosím. Tak. Velice děkuji. Jsem velice ráda, že zde však zastupuji nejenom pouze, nebo nejenom ženy, ale zastupuji zde také i uh, oběti těchto neúspěšných řešení, těchto neúspěšných odškodnění. Chtěla bych vás informovat o takovém letáčku, který jsme připravili. A můj kolega má také ještě k dispozici nějaké další materiály, takže na, na naší internetové stránce naleznete ještě podrobněji naši pozici. Z praktického hlediska můžeme říci, že kolektivní odškodňování v tomto systému je takový teoretický koncept, nicméně vlastně jedná se o to celkem často v praktickém um, praxi. Například před několika, uh, před eh, určitou dobou uh, vlastně uh, uvalila komise 315 milionů eur na kartel pracích prášků. To znamená, že téměř tři nebo čtyři roky v podstatě všechny evropské rodiny trpěly tím, že v tom sektoru pracích prášků existoval kartel. To znamená, že každý z vás přišel o několik eur každý rok. A samozřejmě, že každý asi by se kvůli těm třem nebo čtyřem eurům, kvůli kterým každý rok přišel, neobracel na soud. Nicméně pro ty firmy to byly obrovské zisky. Byla zde určitá pokuta, nicméně ty oběti nedostaly žádné očkodnění a právě proto zde hovoříme o kolektivním očkodňování. Klíčové poselství je jasné, pokud je někdo poškozeným, měl by získat očkodnění. Domníváme se, že spotřebitelé musí mít k dispozici e, více způsobů, jak e, nebo více nástrojů. Za prvé by to mělo být smírné řešení, smírné narovnání přímo se společností. Po tom rozhodnutí, které se týkalo pracích prášků, jsme také zjistili, že firmy neměly vůbec zájem, ty konkrétní firmy vůbec neměly zájem o toto mimosoudní smírné narovnání, hovořily o tom, že k žádnému poškození spotřebitelů nedošlo. Také se určitě shodneme na tom, že alternativní řešení sporu je také velice dobrým nástrojem k tomu, jak dosáhnout odškodnění ale domníváme se, že v těch skupinových případech e, tento alternativní řešení sporu není nejlepším nástrojem. Rovněž vymáhání veřejnoprávní e, cestou může být účinné, nicméně většinou zde není dostatek prostředků a také občané se nemohou spoléhat na to, že veřejné orgány budou dostatečně iniciativní k tomu, aby zahájili tato, tato stíhání nebo tyto žaloby. To znamená, že tyto nástroje by měly být e, v podstatě Eh, jakoby hlavním nástrojem a pak by zde měly být ještě doplňkové nástroje. Chtěla bych ještě hovořit o určitém syndromu hromadných žalob v USA. Myslím si, že s tím je spojeno spoustu takových um, spíše um, fám, protože my jsme připraveni vám eh, říci, že v USA už našli eh, řešení, která se týkají různého zneužívání tohoto systému. A v, této, v tomto kontextu chceme, aby Evropská unie vypracovala závaznou legislativu pro všechny členské státy, aby pro spotřebitele bylo možné kolektivní očkodňování. Zejména spotřebitelské organizace by měly mít možnost měla by být možnost aby soud eh, se rozhodoval, zda zde má být opt-in nebo opt-out, protože v některých věcech prostě to nejde opt, nejde opt-in. Například v tom případě pracích prášků, kdo by měl zájem o nějaká 4 eura, také zde chceme také eh, v těchto eh, antimonopolních režimech by měl být větší přístup k důkazům ze strany spotřebitelských organizací, také by zde mělo být dostatečné financování těchto nástrojů Domníváme se rovněž, že je konsistentní to, aby zde byly na, v Evropské unii stejné principy. Nicméně zároveň si uvědomováme, uvědomujeme, že v různých e, sektorech jsou různé principy, různé zákony, takže pokud zde bude horizontální legislativa, tak to by byla noční mura, to by nefungovalo. Proto žádáme, ano, ano, je to moje poslední věta. Proto žádáme již celá desetiletí o kolektivním očkodňování. Chceme, aby zde byla společné principy, ale zároveň sektorální přístup. Děkuji za pozornost. Eh, merci, voilà. Vous avez entendu tous nos Děkuji vám. Nyní jste slyšeli všechny odborníky, jistě to bylo velice zajímavé, také velice jasné. Nyní bych se chtěla zeptat pana Švába, chcete k tomu vystoupit? Ano, děkuji paní předsedkyně. Já děkuji také všem odborníkům a místopředsedovi komise za jejich zajímavé příspěvky. Domnívám se, že v parlamentu panuje čím dál větší schoda na tom, že musíme v Evropě vyvinout společné principy pro kolektivní prosazování práva, které částečně už existují na úrovni vnitrostátní. Proto bych se zaprvé chtěl zeptat Kristofra Hodže proč stávající systémy kolektivního e, vymáhání práva byly zatím relativně neúspěšné. Vždy se uvádívá takový příklad, že to celá věc vlastně není úplně cizí evropskému právu, ale na druhou stranu nemáme žádné známé velké úspěšné případy. Čím to tedy je? Za druhé, máme principy v určitém horizontálním systému, ale nepokrývají vše. A zde děkuji panu komisaři, že eh, specifika a specifické prvky v této oblasti jsou spochybňovány. Některé programy jsou velmi úspěšné, které například vychází z toho, že ti, kdo žádají o to, aby měli statut korunního svědka, budou mít zaručenou ochranu, že jejich dokumenty budou navždy e, zachovány v tajnosti. A Důležité je, aby se komise takovýmto eh, případům věnovala, ale přitom musíme zachovat principy speciality. A chci se zeptat, pane Almuňo, paní Goen zde hovořila velmi kriticky o tom, co by se stalo, když vznikne horizontální nástroj. Co tedy uděláte o to, aby specialita, specifika Eh, oblasti práva hospodářské soutěže byla zachována. Dále chci říci toto. Pro nás, pro všechny, je velice složité zaujmout v otázce kolektivního očkodění jednoduchou pozici. Hospodářská krize tvrdě dopadá na podniky a my musíme zabránit eh, tomu, aby vzniklo další větší riziko pro naše evropské podniky, proto budeme muset jít spíše opatrnější cestou. A proto mě velmi těší, že pan komisař navrhl ten princip follow on, eh, který jsem také navrhl v našem stanovisku, tedy zaměřit se na ty věci, které ve výsledku přinesou něco spotřebiteli a nebudou příliš mnoho stát. Chtěl bych se eh, zeptat eh, našich eh, řečníků, zda mají zkušenosti z jednotlivých zemí. Například paní Gojens hovořila o pracích prostředcích, že lidé už například si neschovali paragony, nemohou už doložit, že tím pracím práškem prali, bylo by to příliš náročné. A přitom existuje tedy nárok pro případné Eh, organizace, například 930, eh, paragraf 934 eh, obchodního zákonníka v Německu, že takovéto vysouzené peníze potom půjdou do státního rozpočtu. Chtěl bych se zeptat paní Debika, pana Golence, co si o tom myslí. Děkuji. Děkuji vám. Paní Editko Galbecky se chce ještě na něco zeptat. Jsou ještě další lidé, kteří se chtějí přihlásit o slovo, pokud tomu tak je. Prosím, přihlaste se, protože potom dostanou slovo panelisté. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejdříve chtěla poděkovat za to, že jste nám dali tuto příležitost zúčastnit se tohoto slyšení, protože je to velice důležité téma. Já jsem ekonomka a chtěla bych se tady na to podívat trošku prakti- z praktického hlediska. V těch prezentacích jsme slyšeli, které nástroje existují a hovořili jsme o sektorálním přístupu, o tom, že je možné se k tomu eh, na to podívat sektor od sektoru, ale v Maďarsku asi 400 tisíc rodin bylo ovlivněno systémem poskytování hypoték, škod, eh, hypoték eh, špatných, nekvalitních za poslední několik let. Ty rodiny si myslely, že když si vezmou eh, hypotéku v cizí měně, že to pro ně bude výhodné. Nicméně banky jim neposkytly dostatečné informace těmto spotřebitelům, ti spotřebitelé nebyli řádně informováni. Možná bych to mohla říci i jinak. A sice, že ti spotřebitelé byli přímo, jak si byly jim poskytnuty zavádějící informace. A ty banky jednostranně nadále potom měnily smlouvy s těmi spotřebiteli a všechny náklady a dopady finanční těchto změn byly potom přeneseny na ty samotné spotřebitelé, na ty, kteří si tu hypotéku vzali. Tady tady vlastně mám na mysli očkodné pro spotřebitele, nebo možná i pro stát. Bylo by možné v takovém případě tedy, eh, v takovémhle případě dosáhnout takového očkodného? To by mě docela zajímalo, jaký na to máte názor. Děkuji. Děkuji. Leo má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat řečníkům za to, že přišli mezi nás. A dovolte mi zde něco říci takovou úvahu a rád bych se vás zeptal, co si o tom myslíte. Uvedu příklad ze země, kterou znám nejlépe, je to Portugalsko, země, ze které pocházím, a tam existuje nástroj, který je velice podobný tomu, o čem zde my hovoříme, jmenuje se to Assam Popular. Je to jakýsi nedokonalý systém, byly s ním určité problémy e, související s tím, jak je systém nastaven. Jaké problémy to byly? Za prvé, konkrétní identifikace poškozené strany, to znamená těch osob, které byly poškozené. Za druhé, očkodnění a ty částky, které mají být zaplaceny. A za třetí, to je něco, co je stále ještě relevantní věc, je toto. Soudy jsou velice zatížené, řeší celou řadu případů a ta pracovní zátěž soudů neusnadňuje řešení takovýchto problémů. Takže otázka zní, jak budeme takovéto problémy řešit. Neměli bychom zde zvážit například alternativní řešení sporů, rozhodčí řízení a podobně, protože to má přece své výhody. E, protože to bude znamenat, že to bude jednodušší, nepůjde každý rovnou sou, k soudu, usnadní to také práci soudům, protože nebudou muset řešit všechny tyto problémy a podobně. A dovolte mi položit ještě další otázku. A to je otázka sporů v oblasti daní. V Portugalsku lhuty v této oblasti jsou asi desetileté. Asi víte, že v Portugalsku existuje takový program, kde se říká, v takovýchto případech fiskálních konfliktů je třeba jít eh, rozhodčí cestou. A mě by zajímalo, zda bychom ji nemohli použít i v těchto případech. Merci, eh, monsieur Diego. Je passe la parole à madame Rapp. Děkuji vám. Paní Rapta. Velice děkuji, paní předsedkyně. Sice nejsem členkou tohoto výboru, jsem členkou výboru INTE, výboru pro vnitřní trh, který má vypracovat také návrh, ehm, nebo který si měl vyjádřit k tomu návrhu, který se týká tohoto tématu. <clears throat> Mám pocit, že zde se trošku odchylujeme od eh, té původní myšlenky mechanismu kolektivního očkodňování. Eh, pan profesor hovořil o tom, že ten mechanismus je takový trošku zastaralý, trochu vyšel z mody. A já si myslím, že ale eh, můžete využít jakýkoliv nástroj, záleží na tom, jak ho využijete. Alternativní řešení sporů je novým nebo novějším nástrojem. A mohli bychom ho využívat paralelně s tím mechanismem kolektivního očkodňování. Takže já si myslím, že takovou tím prvním krokem by mělo být alternativní řešení sporů v této situaci, ale zároveň si myslím, že bychom i nadále měli využívat mechanismus eh, kolektivního očkodňování. A to z toho důvodu, protože musíme mít na paměti evropské spotřebitele a také malé a střední podniky, nikoli pouze velké firmy. Dovolte mi ještě otázku na komisaře Almuniu. Soustředil jste se na oblast eh, antimonopolních eh, případů. A zajímalo by mě, zda by šel vlastně eh, kombinovat ten horizontální přístup. Děkuji nyní pan Schmidt. Schmidt, Thank you, Madam Chair. I'm sorry I was a bit late. Děkuji, já se omlouvám, já jsem přišel o chvíli později. Možná nejsem zcela objektivní, protože já jsem pro kolektivní očkodňování už po mnoho let a vždycky to bylo trošku zablokováno, ať z jedné nebo z druhé strany, nebo z obou stran. Myslím si, že to je škoda. Když jsem si vyslechl zástupce Business Europe, tak jste hovořil, že je také důležité dokončit vnitřní trh, ale podle mého názoru právě ten eh, vnitřní trh nikdy nebude dozvořen bez toho, než zavedeme tyto nástroje. A já se chci zeptat, vy se snad bojíte toho, že se spotřebitele nějak spojí a že, že, že proti vám nějak vystoupí? Samozřejmě, že v USA máme určité negativní případy, ale jsou tam také i mnoho, je tam také mnoho pozitivních případů. Myslím si, že samozřejmě nevím, jak to nakonec v Evropě bude, jak, jak se to vyvíjí, ale myslím si, že bychom měli mít možnost zavést tento nástroj, abychom viděli, jak to bude vypadat a teprve potom se nám podaří snad dokončit vnitřní trh. Děkuji. Um, uh, uh, Teď dám slovo zpět našim odborníkům. Takže pan, pan Debuk musí odejít v 10 hodin a proto, pokud pan komisař bude souhlasit, dám slovo nejdříve vám. Prosím. Dostal jste celou řadu otázek, takže prosím odpověď. Až se... Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu místopředsedovi komise za to, že mi dal možnost odpovědět jako prvnímu. Andreas Schwab zde vznesl otázku ohledně toho drobného škodného, drobných částek pro mnoho lidí. To je takový klíčový element, prvek, pokud jde o hospodářskou soutěž. A proto máme veliké obavy z hromadného očkodného, protože to by také ohrozilo způsob, jakým se vlastně vypořádáváme se soudními případy v oblasti antimonopolního režimu a hospodářské soutěže, protože když se podíváte na pokuty, které jsou ukládány v takových případe, případech, tak berou v úvahu, jaký zisk vlastně přineslo porušení práva. A v takovémhle případě se to vůbec neumím představit. Já nevím, Monik, jaké byly konkrétně podrobnosti toho vašeho případu, ale neumím se představit, že by se miliony spotřebitelů jaksi dali dohromady a žádali uh, kolektivní očkodné. To by bylo naprosto eh, škodlivé pro úplně každého. Dále, pokud jde o banky, tak mimochodem, pokud vím, už existuje řada skupinových žalob, žalob proti bankám. V celé řadě případů během krize v letech 2007-2008. Samozřejmě v závislosti na vnitrostátních pravidlech a ještě uvidíme, jak ty případy dopadnou, ale už dochází k tomu, že to jsou skutečně velice vleklé případy a uvidíme, jaký bude výsledek. Protože ano, právě tam dochází k tomu, že tady samozřejmě tam jsou smlouvy s jednotlivými spotřebiteli a je tam určitá zodpovědnost. Pokud jde o Portugalsko, tak to byl velice dobrý příklad toho, jak to nedělat. A mimochodem, to tady zaznělo na slyšení nedávno tady v parlamentu a řekl to eh, předseda portugalského výboru pro eh, efektivní vypořádávání sporů, že tedy tady vidíme, jak je to obtížné takovéto pro postupy zavést v praxi a tam potom ve, někdy dochází k těm jak toxickým účinkům, jak já říkám. Pokud jde o kolektivní očkodňování a to, že by to měl být zastaralý názor, tak my říkáme to, že by bylo možná lepší začít alternativním řešením sporů. Pro začátek. A potom se tady uvidí, jak je možné skutečně očkodnit ty, kterým očkodné náleží. A pane Smithy, eh, my se nebojíme toho, že se spotřebitelé spojí, že spojí svoje síly. Oni to mohou udělat, existuje proto řada postupů. Ale my se bojíme toho, že bude docházet k dalekosáhlým dopadům, systémovým dopadům takových skupinových žalob. A já vím, že to není záměrem. My víme, jaké jsou podrobnosti návrhu, který byl eh, vypracován a bohužel tam ty toxické následky byly. V tom návrhu skutečně byly zakomponovány a on, potom to příslušní tvůrci toho návrhu uh, také uznali. Takže já bych skutečně se velice, velice zasazoval o to, abychom začínali alternativním řešením sporů, protože mimochodem by to také znamenalo eh, velkou účast, velkou zainteresovanost firem. Děkuji. Děkuji teď dáme slovo panu komisaři. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já začnu odpovědí na otázku, kterou mi položil přímo pan Šváb. Jaké jsou konkrétní podrobnosti tedy eh, pravidel v oblasti hospodářské soutěže a tedy jak můžeme propojit veřejné prosazování těchto pravidel a soukromoprávní eh, vymáhání, nebo tedy odškodné pro ty jednotlivé soukromé osoby. Já jsem o tom hovořil během své úvodní prezentace, protože je to odškodné, to může být uděleno a bývá udělováno v různých členských státech prostřednictvím jednotlivých žalob, individuálních žalob. Existují jednotlivé firmy, které se obrátí na soud, protože chtějí být odškodněny jinými společnostmi, které se účastnily nějakého kartelu nebo které poškodili ostatní, protože porušili pravidla hospodářské soutěže. V některých případech tyto individuální žaloby, které samozřejmě jsou tady velice nákladné pro žalobce, A je to velice zvláštní, protože vlastně e, je obvykle podávají pouze společnosti, protože většinou jednotlivec, jednotlivá soukromá osoba, e, jak si se neodváží jít k soudu a žádat očkodné od nějaké firmy. Může to samozřejmě se stát, ale, ale není to asi pravděpodobné. Nicméně společnosti, firmy toto právo mají a také ho využívají. Malé a střední podniky, například které jsou oběti nějaké kartelové dohody, nebo jednotliví živnostníci třeba, kteří jsou obětí nějaké kartelové dohody, tak 99,9% z nich nemá prostředky na to, aby se soudili jako jednotlivci. A to je právě ten problém, ta otázka. Je možné zorganizovat skupinové žaloby pro očkodné v takovýchto případech? Když my se ve veřejnoprávním eh, prosazování práva rozhodneme udělit pokutu, pokud zjistíme, že došlo k porušení nějakého práva, tak cílem není odškodnění obětí. Cílem v takových případech je odradit vyníka od toho, aby něco podobného opakoval. A také odradit ty, kteří by, které by to mohlo svádět k tomu, aby eh, něco podobného udělali také. Takže očkodné, jak si o tom nerozhodujeme, když rozhodujeme o pokutách. Jsou to tedy dvě různé věci. Vnitrostátní právní předpisy v jednotlivých členských státech se od sebe liší, mají, jsou tam různé způsoby, jak se s tím vyrovnat a v některých případech, jak řekl pan profesor, už došlo k určitému vývoji a ten se začíná třeba podobat eh, tomu systému, který existuje na druhé straně Atlantiku. Nicméně my v kontinentální Evropě víme, že náš právní systém úplně nevyhovuje těm typům žalob a postupů, které existují ve Spojených státech. A právě z tohoto důvodu je potřeba, abychom na jedné straně našli nějaké principy, nějaké zásady pro skupinové žaloby, a to i v případě porušení pravidel hospodářské soutěže, a to tak, abychom využ- vytvořili na evropské úrovni nějaké společné zásady. A jednou z těchto zásad by měl být jasný závazek k tomu, abychom se vyhnuli zneužití tohoto systému, protože víme, že takový, k takovému zneužívání docházelo a možná i dochází v tom americkém systému. Já jsem mnohem optimističtější než pan Debuk. Pan Debuk, ten skutečně se zaměřuje pouze na ten minulý návrh, na ten předchozí. Nicméně my nepracujeme už na tom předchozím návrhu. My jsme provedli uh, veřejné konzultace a teď pracujeme na nějakých 13 základních eh, principech a moje kolegyně Vivian Redingová měla eh, před létem podobné slyšení ve výboru Just a ta říkala úplně to samé. My teď skutečně spolupracujeme několik eh, komisařů, já, paní komisařka Redingová a pan komisař Dali, a pracujeme právě na základě výsledků těch veřejných konzultací. Většina z aktérů, kterých, eh, které jsme konzultovali, tedy s výjimkou firem, které reprezentuje Business Europe, tak většina těchto, které jsme konzultovali, souhlasila s tím, že musíme mít nějaké společné zásady, nějaké principy. My jsme se ještě neschodli, jaký bude náš další krok této věci na úrovni komise se tady vnitřně rozhodneme ohledně těchto principů, zásad, potom je zveřejníme v nějakém sdělení a ten dialog celý v rámci komise tady ještě neskončil, není u konce. My v tomto sdělení tady potom zdůrazníme, jaké jsou naše myšlenky. Protože to budou potom principy, které budou muset vzít v úvahu členské státy ve svých právních předpisech. A pan Lenin, který je zpravodajem pro výbor Just, ten říká, že potřebujeme nějaký horizontální nástroj. O tom ještě nehovoříme. Hovoříme o tom, že potřebujeme společné zásady. Druhá věc. Konkrétní eh, tedy věci, které se týkají hospodářské spoutěže. My tady musíme myslet nejenom na očkodňování a řeš, řešení takových problémů pomocí skupinových žalob, protože dnes spíše dochází k tomu, že se podávají jednotlivé žaloby pro oškodné. Ale my víme, že tam jsou určité specifické záležitosti, které vyžadují nové právní předpisy, ale nehovořím konkrétně o legislativě o kolektivním očkodnění. Hovořím o legislativě, eh, která by se týkala soukromoprávního prosazování pravidel pro hospodářskou soutěž. Je tady několik věcí, které musíme vzít v úvahu. Já už jsem o nich hovořil na začátku. A e, jedním z nich je právě to zveřejňování informací, které už máme. A to od žadatelů o e, odstranění tvrdosti v případech porušení antimonopolního režimu, protože právě tyto zkušenosti, tyto informace jsou nejlepším způsobem pro to, abychom zjistili nějakou potenciální existenci kartelů. Protože tyto firmy v rámci tady zachování důvěrnosti nám předkládají dokumenty a důkazy o existenci nějakého kartelu. Pokud my v takovém případě prohlásíme, že informace, které získáme od žadatelů o odstranění tvrdosti, že budou k dispozici všem kdo na tom můžou mít zájem, protože chtějí při, přijmout, chtějí podat nějakou soukromoprávní žalobu. A to ještě předtím, než rozhodneme o tom, jestli ten kartel existuje nebo ne, tak to by byl problém, protože bych, už, bychom už žádné další žadatele o odstranění tvrdosti neměli. Ale nedávno eh, v jednom německém případě soud vynesl rozsudek, že je třeba mít právní předpisy v této oblasti. Protože ten soud řekl, ano, my víme, že existuje ten princip, ta zásada, že tedy eh, je ochrana eh, uvalená na ty dokumenty, které předloží komisi eh, žadatele o odstranění tvrdosti, ale není to nikde napsané v legislativě, takže ten soud nás přímo požádal o takový právní předpis. A to se týká jak jednotlivých žalob, tak skupinových žalob, které se snaží dosáhnout nějakého očkodnění Eh, v případě eh, porušení pravidel hospodářské soutěže. Eh, takže to o této legislativě, o těchto předpisech já hovořím. Já skutečně jde to, že musíme dosáhnout dohody do konce tohoto roku nebo na začátku příštího roku na těch základních principech. A potom teprve můžeme vypracovat nějakou legislativu. Ale prosím, zapomeňte na ten předchozí návrh, který komise nepřijala v roce 2009. Takže alternativní řešení sporů. To je další věc. Ano, já souhlasím, že je to velice dobrý nástroj. Nicméně, podle mých skromných právních znalostí, alespoň pokud jde o některé ty ústavní systémy, které znám lépe než jiné v Evropě, nikdo nemůže nařizovat občanovi nebo firmě, že nemůže se obrátit samostatně na soud, aby hájila svoje práva. Samozřejmě jsou tady prostředky, pomocí kterých můžeme zkrátit ta řízení, můžou být levnější, to ano, ale podle mých právních znalostí nikdo, nikomu nemůžeme zabránit v tom, aby se obrátil na soud samostatně. Nikdo nemůže jak si klást překážku jednotlivcům v tom, aby se eh, zasazoval o své právo, například o právo na očkodné. Ano, takže jsme pro alternativní řešení sporů, ale nemůže to být jediný prostředek, jediný způsob. Ano, je to asi nejrychlejší způsob, nejlepší, je efektivnější. Nicméně v tom případě, kdy nemůže dojít k nějakému narovnání, tak ta potenciální oběť má samozřejmě naprosto jasné právo se obrátit na soud. To je podle mě zcela zřejmé. Byla tady jedna otázka, která se netýkala tohoto témata, ale mluvilo se tam o tom Maďarsku. Tam nejde ale o hospodářskou soutěž, pokud jsem vás správně pochopil, pokud jsem správně pochopil tu, ty diskuze o, v Maďarsku ohledně hypoték a podmínek pro hypotéky. Podle mého názoru tam jsou dva aspekty, které jsou relevantní. Za prvé ochrana spotřebitelů, tady abychom pomohli těm, kteří si vzali v minulosti tu hypotéku. A na druhé straně, pokud se nepletu, je to otázka pro dohledové orgány nad finančním systémem právě ty dozorové orgány měly včas varovat ty spotřebitele před těmi obrovskými riziky. Riziky, které spočívají v tom, že občané jedné země si vezmou hypotéku třeba ve švýcarských francích a tak dále, protože jsou tam uh, rizika spojená s kurzovými změnami a ty náklady, ty ztráty potom jdou na vrub toho spotřebitele, ne bank. Protože v takovém případě potom banka řekne, ano, ale to máte napsané ve smlouvě. Takže ano, na jedné straně je tady otázka ochrany spotřebitelů a za druhé náležitého dohledu nad finančním bankovním sektorem. Takže podle mého názoru toto není otázka hospodářské soutěže. Euh, Velice děkuji, pane místo předsedo, za velice jasnou odpověď a komplexní prezentaci. Doufám, že se svým kolegou panem Dálem a paní kolegyní Redingovou naleznete nějaké inteligentní, chytré řešení, abychom zde neměli žádné takové ty eh, negativní jevy, které doprovázejí eh, kolektivní očkodnění v USA. Ano, říká pan předseda, určitě to bude inteligentní řešení. Děkuji a nyní ještě požádáme pana profesora, aby odpověděl na otázky, které na něho směřovaly. Velice děkuji, paní předsedkyně. Mám tři komentáře. Za prvé, abych odpověděl na otázku pana Švába. Řada členských států již za, eh, vlastně zavedla tu možnost eh, těch kolektivních eh, hromadných žalob. Jsou zde však eh, určité tedy technické kontrolní systémy a jsou zde také určité pobídky v těchto členských státech. Mnoho modelů v těchto členských státech se tedy vlastně liší a mají také různé ty technické kontrolní mechanismy. I ty finanční pobídky se liší, nicméně většina členských států eh, je dost nervózní v tom, Eh, že to může vlastně vést k nadměrnému používání toho mechanismu, toho zneužívání systému žalob na očkodnění. Pokud ještě navýšíte ty finanční pobítky, tak nezískáte pouze mnohem větší počet těchto soudních sporů, ale dokonce těch soudních sporů bude až příliš mnoho. Většina případů, které jsme zaznamenali, a jsou to i případy z historie, Eh, Švédsko, Spojené království a tak dále. V těchto zemích máme už takové případy. A když se na ně podíváme, tak vidíme, že ty případy se dlouze vlečou a navíc jsou příliš drahé, což není příliš zase tak překvapením. Ehm, třeba v Německu, tam ten systém je velice efektivní a levný, ale to je taková výjimka. Jinak eh, to ve většině těch soudních systémů vypadá tak, že ty systémy, že, ty, že ta řízení se táhnou a jsou nákladná. Takže rozhodně nemůžeme říci, dobře, eh, soudní, soudy vyřeší složité případy, protože musíme si říci, že ty soudy budou, eh, se budou táhnout a budou nákladné. A určitě to neodstraní všechny problémy spotřebitelů a problémy, které jsou na trhu. Za druhé, hovořil jsem o tom, že nějaký nástroj může být zastaralý. Je pravda, že to kolektivní očkodňování není e, zastaralé, je to, může to být účinný nástroj, ale já si myslím, že to kolektivní očkodnění, ten nástroj konkrétní je zastaralý. My potřebujeme moderní nástroje pro kolektivní očkodňování. Potřebujeme zde více pilířů. a e, musí zde být i ten pilíř, kde budou soudy, ale ten nechceme příliš podporovat. A s těmi třemi pilíři pak můžete například e, také mít i to alternativní řešení sporů. Můžete také třeba navrhnout nové způsoby alternativního řešení sporů, což i nyní celá řada členských zemí činí, zejména v oblasti spotřebitelského práva. E, myslím si, že se to nyní už začíná Eh, vytvářet i v té mm, oblasti antimonopolního režimu. Pak zde, zde byla otázka, proč lidé používají alternativní řešení sporů, nebo proč by je měli používat. Můžete využít takový systém, který bude integrovat více nástrojů a pak může přinést velice efektivní způsoby řešení. Ten efektivní systém, a to opět souvisí s tím, co říkala kolegyně, pokud využijete pilíř 1 pouze regulátor, pouze regulační orgán, to bude příliš drahé. A stejně tak, pokud využijete pouze ten třetí pilíř, což jsou soudy, a budete používat pouze tento třetí pilíř, tak to opět bude velice nákladné. To znamená, je zapotřebí navrhnout integrovaný systém, který zahrne všechny tři pilíře. Regulátory, soudy a alternativní řešení sporů. A jde o to, aby eh, také to podporovalo diskuse, jako je třeba například v případě Dánska, kde existuje dánský ombudsman a tak dále. Je důležité tedy nabízet pobídky pro využívání alternativního řešení sporů a Eh, je možné také jaksi trošku obsat různé techniky, které se používají ve, vymáhání spotřebitelského práva. Nyní také provádíme hluboký systém o alternativních řešení sporů v oblasti spotřebitelského práva, který bude příští velikonoce zveřejněn. A tam jsme zjistili, nebo tam jsme schromáštili mnoho technik a mnoho myšlenek, které by se mohly využít a které většinou nejsou příliš povědomí. Ještě mám můj třetí komentář. Eh, co se týče generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, tak chci říci, že oni se snaží oddělit vymáhání, což je založené na odrazování a pokutách, a spotřebitelé jsou tak vlastně ponecháni trhu. A pak je zde tedy ta otázka toho soukromoprávního, via, eh, soukromoprávního vymáhání. Myslím si, že by bylo důležité přeskoumat tu politiku vymáhání ve svém celku. Protože pokud to neuděláte, tak si nemůžete být jistí, zda spotřebitelům se skutečně dostane očkodnění a zejména nebudete vědět, zda ten trh funguje vyrovnaně, protože pak uh, pokud například někomu udělíte pokutu a pak řeknete dobře, tak oni si pak nějak to odškodnění vymůžou, ale vůbec nebudete mít jistotu, že na tom trhu dojde k rovnováze, že ten zisk se přesune a že lidé ti poškození dostanou odškodnění, protože ten trh si myslím zcela téměř s velkou pravděpodobností nebude takto fungovat, nebude takhle vyrovnaný. Um, já sám tento měsíc jsem eh, v World Competition zveřejnil článek, který také o tom hovoří, jsou tam také různé diagramy. Takže já si myslím, že musíme přehodnotit politiku vymáhání a neměla by být založena pouze na odrazování, protože eh, jsou zde určitě modernější způsoby, než je pouze odrazování. Musíme hledat integrovaný přístup. Není to ani pouze regulátoři, ani pouze sousedy, ale regulátoři, soudy, alternativní řešení sporů plus pobídky a teprve potom můžeme dojít k efektivním výsledkům. Děkuji nyní paní Gojens. Velice, velice děkuji. Já mám ještě pouze několik obecných komentářů. Dnes eh, zde Stále hovoříme, nebo zaznělo zde mnohokrát, že to povede ke zneužívání toho systému, že naroste počet žalob na očkodnění. Ale já si myslím, že to není pravda, protože podle mého názoru musí ten systém naopak snížit počet žalob, protože lidé se vlastně spojí a nebude zde mnoho lidí, kteří půjdou k soudu, ale vlastně bude jeden případ u soudu, který bude řešit stejnou věc. To znamená, například bude zde pouze jeden odborník, nebo budete potřebovat pouze jednoho odborníka místo mnoha odborníků. Ve Francii zde byl jeden případ, kde bylo více než 500 eh, eh, poškozených. Takže pokud zde by bylo 500 těch poškozených, tak by samozřejmě ty soudy byly přehlcené. Eh, v Maďarsku jste hovořila o tom, že stovky tisíc domácností pocítili újmu. Pokud by každá ta rodina šla sama k soudu, samozřejmě, že vy řeknete, oni jako nepůjdou, každá rodina nepůjde, ale to je právě, to je, to je právě ten problém, protože když je zde spravedlnost, tak všichni poškození by měli získat kompenzaci a pokud zde bude ta možnost kolektivního žalob, tak by to naopak bylo efektivnější. Za druhé, co se týče té portugalské situace, chci říci, že z našeho pohledu je ten portugalský systém jeden z nejlepších v Evropě. A to chci říci zástupci Business Europe, protože to je velice dobrý systém, efektivní, funguje velice dobře, nevede k žádnému, nevedl k žádnému bankrotu žádného podniku, už existuje mnoho desetiletí a možná tam bylo 20 nebo 22 případů, takže je to velice účinný systém a soudy jsou velice vynalézavé v této oblasti. Uh, také pan Šváb říkal, jak, jak to bude, když ten um, spotřebitel tedy si nemá ten důkaz, že byl poškozen, ale byl ten například případ, že telefonní firma předražovala účty po dlouhou dobu a pro spotřebitele bylo velice důležité dokázat, že on netelefonoval tolikrát, jak je na tom výpisu. A tehdy vlastně ten soud také přinesl velice e, dobrý e, nápad, jak e, vlastně odškodnit ty postižené. Oni vlastně získali nějaké telefonní hovory zdarma po určitou dobu, takže jsou zde způsoby. Dále se domnívám, že pokud by bylo obtížné kvantifikovat újmu každého poškozeného, nebo pokud se někdo domnívá, že to je problém, tak by zde mohla být určité globální očkodnění, globální kompenzace, a ta by nešla do státní pokladny, jak o tom hovořil pan Šváb, protože potom ten stát by to třeba nasypal do bank, které mají problémy. Ale naopak ta kompenzace, ta částka by měla být vložena do určitého fondu a ten fond, ten fond by eh, byl využíván pro, eh, tyhle, pro tyto případy v budoucnu, pro případy kolektivních žalob. Ten případ v Maďarsku, to je přesně takový případ, který my velice máme v hledáčku a kde si myslíme, že by to právě bylo úplně nejlepší mít tam ten, eh, tu kolektivní žalobu. Myslíme si, že všichni tito poškození by právě měli mít možnost kolektivně, společně se obrátit na soud. Děkuji. Pane komisaři, nyní máte možnost zareagovat na slova pana profesora a také uzavřít e, naše slyšení, protože už se blíží ke konci. Ano, jenom velice rychle bych odpověděl na to, co řekl právě pan profesor před chviličkou a co se týkalo vlastně přístupu generálního ředin, e, ředitelství pro Eh, hospodářskou soutěž. Já myslím, že to není generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, ale jde tady o to, že Evropská komise prostě uplatňuje evropské smlouvy. Já jsem řekl ve své prezentaci, že je velice důležité ustanovit správné propojení mezi veřejnoprávním prosazováním a soukromoprávním prosazováním těchto pravidel a že je důležité podívat se na to, jak se podíváme na ty soukromé žaloby, ať už jednotlivé nebo kolektivní. Ano, mělo by to být propojené, to není samozřejmě jednoduchá problematika a my jsme eh, během té diskuze o kolektivním očkodňování slyšeli různé příspěvky, které se toho týkají, právě té otázky, jak skombinovat tu, tu soukromou část a veřejnou část. Já jsem samozřejmě vítal všechny ty příspěvky od našich odborníků, od vědců, od všech zúčastněných, protože to je velice důležitá otázka. Postoj Evropské komise a můj je takový, že uznáváme, že je to velice důležitá otázka, velká výzva. A sice, abychom zajistili eh, očkodné v případech porušení práva hospodářské, práv v oblasti hospodářské soutěže, abychom umožnili všem obětem, aby získali odškodnění. Nicméně nesmíme využít tento mechanismus proto, abychom oslabili veřejné Eh, prosazování práv, pravidel v oblasti hospodářské, eh, hospodářské soutěže. Nesmíme to použít pro oslabení komise a veřejných orgánů v tom, aby eh, získávali informace, které potřebují a aby vyšetřovali potenciální případy kartelových dohod a aby tak mohli tedy přijímat nejefektivnější možná rozhodnutí. A ta rozhodnutí budou nejenom směřovat k tomu, aby se potrestal viník, ale aby se také odradili ti, kteří by mohli být, které by to mohlo svádět, takový případ, k tomu, aby také porušili pravidla. Takže to odrazování, ten odrazující efekt je velice důležitý. Když jedete po dálnici a máte maximální rychlost povolenou 120 km v hodině, tak potom je důležité, aby existovala, existovaly také takové postihy eh, pro překročení těch, té rychlosti, aby to skutečně odrazovalo eh, ty možné vyníky. Protože může dojít k nějaké nehodě a tak dále. Takže odrazování, odrazující účinek je velice důležité právě v tom prosazování veřejnými orgány. Potom alternativní řešení sporů. Já jsem pro, ale nerozumím tomu, proč někdo říká, že je nutné se obracet pouze na alternativní řešení sporů a ne soudní řešení sporů, protože to by bylo potom naprosto nevyvážené řešení a nespravedlivé řešení. Děkuji. Merci, monsieur le commissaire. Merci. Euh, Děkuji vám, pane komisaři. Děkuji také všem řečníkům za jejich příspěvky plné důležitých informací, které jsme zde mohli vyslechnout jsem si jist, že pan Šváb má nyní k dispozici další informace. Parlament eh, časem rozhodne v dané věci. Nechtěl bych o tom hovořit jako paní Luling, ta inteligentní nebo dobré řešení. Ještě mi řekně, eh, dovolte říci lhuty, předložení pozměňovacích návrhů do 26. 9. potom 11. 10. projednání ve výboru, 17. 10. hlasování ve výboru a na prosincovém plenárním zasedání ve Štrasburku bude hlasování v plénu. Takže já vám děkuji, dostáváme se k dalšímu bodu našeho programu. Naší hvězdou dne je opět pan Šváb. protože zde převezme veškeré body Bien, donc nous abordons maintenant le rapport annuel sur la Takže my se nyní dostáváme k výroční zprávě o politice hospodářské soutěže. Spravodajem je pan Andreas Schwab, který má tímto slovo. Vážený pane předsedo, já vám děkuji za milá slova, ale chtěl bych vás už nyní ujistit, že výroční zpráva o politice hospodářské komise na Eh, politice hospodářské komise není významem tak veliká jako například Sixpack a podobně, takže zájem kolegů je možná byl relativně nižší. Děkuji za milá slova, ale možná to není tak významná věc. Výroční zpráva má letos své 40. výročí. Jak už o tom hovořil pan komisař, schvaluje se až v následném roce, takže to schválení v parlamentu, které vlastně nemá závazný účinek a mezi zprávou komise často vložili dva roky a se stínovými zpravodaji jsme se rozhodli, že tento proces takto musíme ukončit a rychleji reagovat na komisi. Ve výroční zprávě se hovoří o třech oblastech. Za prvé jsou to státní dotace jejich kontrol ze strany komise, za druhé je to kartelové právo a potom dialog s eh, komisí v oblasti hospodářské soutěže. Co se týče eh, kontroly dotací, tak eh, komise se samozřejmě zaměřuje hlavně na kontrolu dotací bankovního sektoru v uplynulém roce, to je logické, a my jsme explicitně uvítali to, že komise oznámila, že specifická restrukturalizační a záchranná opatření budou vybavena určitými pokyny komise, tak aby se občané mohli spolehnout na to, že peníze, které dávají do bank, jsou do bank investovány takovým způsobem, aby potom E, vznikly konkurenceschopné banky, které jsou schopné poskytovat úvěry zvláště středně velkým podnikům. Toli tedy za prvé. Za druhé dočasný režim kontroly dotací. To je něco, co v době krize bylo nesmírně důležité, ale podle našeho názoru je to něco, co nemůžeme prodlužovat do nekonečna nekontrolovaným způsobem. Musí se jasně říci, od kdy dotace, které státy poskytují jednotlivým podnikům a bankám, budou zase ukončeny a jaké podmínky pro hodnocení eh, těchto dotací se použijí. Potom kartely, eh, hromadné žaloby, O tom už jsme hovořili v dnešním slyšení, kde zazněly nejvýznamnější body, takže já už o tom nechci hovořit do detailu, ale rád bych zareagoval na to, o čem hovořil pan profesor Hodges. Protože on hovořil o takovém harmonickém akordu skládající se ze tří tónů, tří pilířů, kde uprostřed eh, chybí jeden element, který by spotřebitelům i poškozeným podnikům a e, umožnil rychle reagovat, rychle se domoci svého nároku. A v mém e, návrhu je to explicitně uvedené. Jde o to, že komise ještě předtím, než e, stanoví ty odrazující pokuty, dá kartelu možnost, aby v rámci soukromoprávního vyrovnání vyhledal poškozené a nahradil jim škodu. Domnívám se, že toto by bylo pro spotřebitele velice slibné. Byla by to velice slibná, dobrá cesta pro spotřebitele, protože nakonec by také bylo snažší případně realizovat ten soudní proces, který by měl být v systému až na konci. Dále eh, nařízení 1 lomeno 2003 bychom chtěli doplnit o detailní formulaci a to se týká výpočtu pokud podle nových eh, principů. Dále máme návrhy které se týkají změny nařízení 1 2003. Zvláště jde o otázku, jak zareagovat na to, že v době hospodářské krize se podniky čím dál tím častěji ptali, jak mají zaplatit pokutu stanovenou komisí. Takže ten princip eh, platební neschopnosti byl využíván častěji a častěji Zdá se, že tady zde komise v době krize eh, nenašla úplně ten správný přístup, protože jinak by se podniky tak eh, často neptaly, zda by mohly eh, použít toto pravidlo v žádosti od odpuštění pokuty. Je tam i celá řada dalších věcí. Zde bych jenom vyhmátl mezinárodní kooperaci, to je neuvěřitelně důležitá věc, protože u nás jsou pokutovány podniky z USA a platí to i naopak. A komise se čím dál tím více zasazuje i v dalších zemích. Vzniká zde důležitý dialog například s Čínou a já, který pocházím ze země, která sousedí se Švýcarskem, jsem velice potěšen s tím, že do dialogu o hospodářské soutěže je zapojeno i Švýcarsko, protože evropské antimonopolní právo lze ve Švýcarsku použít jenom omezeným způsobem, eh, protože eh, některá rozhodnutí tam E, není možné realizovat tak rychle a tak flexibilně jako v zemích EU a to potom znamená určitou konkurenční nevýhodu pro ty podniky, které jsou mimo Švýcarsko, nebo to naopak může být konkurenční výhoda pro ty podniky, které ve Švýcarsku své sídlo mají. E, co se týče specifických sektorů, zde bych navrhl se podívat detailně na e, sektor energetický a projekt Energie 2020. Dostávám se pomalu ke konci. Jak vidíte, je to téma, kterým si člověk nevyslouží mnoho vavřínů, ale chci říct si toto hospodářský dialog, pan komisař Almuňa a e, generální ředitelství pro hospodářskou soutěž vedli velice účinným způsobem. Já jsem členem pracovní skupiny, která e, vznikla loni poprvé. E, diskutovali jsme s generálním ředitelem Italiánem. Také jsme minulý týden pozvali eh, pana komisaře Almuňu. Eh, vedle ještě jeho programu zde ve výboru a spolupráce pracovní skupiny s komisí funguje opravdu dobře, ale bychom to zacílili ještě lépe. Máme několik návrhů eh, pro změnu této výroční zprávy která už se podává po 40. abychom se lépe zaměřili na konkrétní oblasti a možná některé zásadní body lépe mohli propracovat ve spolupráci s komisí. Přitom my jako parlament víme, a hledím zde na kolegyni Sophie van Hetfeld, která o tom pravidelně mluvívá, že my zde v této oblasti hospodářské soutěže nemáme e, stejná práva jako komise. Nicméně jsem velice napjatý, jak zareagují kolegové. Děkuji všem za pozornost i za spolupráci všem stínovým zpravodajům. Děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaji. Máme zde alespoň jednoho stínového zpravodaje, zpravodajku paní Sophie Netfeld. Je to první oběť, pokud se chce přihlásit někdo další, může se přihlásit paní Netfeld. Brief, not least because, um, uh... A já bohužel jsem přišla velice pozdě a proto jsem už nestihla ten, to dnešní slyšení. Bohužel jsem uvázla tři hodiny v zácpě tady v Bruselu, protože uh, tuším, že probíhá stávka popelářů a popelářek. Já bych vás chtěl ujistit, Sofie, že jste nebyla jediná v této situaci. Dnes bylo hodně zácp. Takže v tom případě nemám už k tomu moc co říci. My v podstatě eh, schvalujeme výbornou zprávu pana Švába. My jsme víceméně se eh, vzájemně vyměňovali na postu zpravodaje a stínového zpravodaje k tomuto tématu za poslední léta, takže v podstatě máme eh, shodné názory do velké míry v řadě oblastí, takže pokud předložíme nějaké pozměňovací návrhy, budou to nějaká drobná doplnění a rozhodně to nebudou žádné velké změny. Jenom jednu věc k poslednímu bodu, který jste zmínil ohledně role Evropského parlamentu. Ano, my víme, že nejsme spoluzákonodárci, nicméně vzhledem k tomu, že Evropská unie nám zraje, tak určitý stupeň jaksi politické zodpovědnosti Evropské komise v této oblasti eh, by určitě byl ku prospěchu všem. A myslím si, že to nemusí ani být nic jaksi revolučního nebo nového, ale spíš by to mohlo třeba spočívat v nějaké formalizaci těch výměn informací, které probíhají už s panem komisařem Almuniou. A myslím si, že bychom také byli rádi, kdybychom získávali více zpět, větší zpětnou vazbu k, naši, k našim zprávám, tak aby skutečně docházelo ke skutečné eh, výměně informací, abychom získávali skutečné reakce Evropské komise. Děkuji. Děkuji. Teď paní Svenben, prosím. Můj stínový zpravodaj je na cestě z konference předsedů. Mohli bychom opozdit chviličku naše jednání a počkat na něj? Bylo by to výborné. Děkuji. Liza. Eliza má slovo. Merci, monsieur Gazis. Um... Euh, je dois intervenir euh, au nom de, du... Děkuji, já zde promluvím jménem eh, stínového zpravodaje za skupinu sociálních demokratů. A také pak eh, k tomu ještě připojím něco svého. Stínový zpravodaj se omlouvá, nemůže bohužel dnes přijít. Minulý týden zdůraznil, že vítá tuto, tento návrh zprávy pana Švába, také se těší na další spolupráci a chtěl by pouze zdůraznit následující dva body. Měli bychom se podle něho ještě trošku podívat na bod, o kterém už jste hovořil, je to tedy důležitost podí- kontrolovat to, jak se tato pravidla používají v bankovním sektoru. E, jsou zde vlastně nová pravidla, je zapotřebí také nových pravidel. V tom bankovním prostředí komise musí přinést nové reformy a také zde musí být nová judikatura. Petr, ještě zdůraznil také důležitost vymáhání antimonopolních pravidel. Máme zde program schovývavosti nebo program odstraňování tvrdosti. A Peter se domnívá, že generální ředitelství pro hospodářskou soutěž by se na to mělo ještě blížeji podívat, zejména na způsob, jakým e, se zachází s podniky v těch antimonopolních řízeních. Pak chce ještě hovořit o odrazování. Pan komisař o tom už hovořil. Ten program schovývavosti podporuje to, aby zde byly podniky, které informují o kartelech. Eh, Peter se domnívá, že by zde měly být ještě další pilíře, které by měly být eh, včleněny do těchto eh, politik. Chtěli, zpravodaj se těší na další úzkou spolupráci s panem Švábem. A nyní ještě já sama za sebe něco řeknu. Chtěla bych zdůraznit, že bychom se měli ještě více soustředit na bankovní sektor, protože se domnívám, že bude dost obtížné mít zde harmonizovanou kontrolu strany vlády v bankovním sektoru, pokud zde nebude společné eh, řešení nebo společná legislativa, která se má týkat přeshraničních eh, problémů bank, nebo v těch situacích, kdy vlastně ty problémy banky a selhání a bankroty bank mají přeshraniční dopady. Takže musíme zde mít eh, způsob, jak řešit problém tzv. padlých bank, protože jinak se nevymaníme z těchto eh, vzájemných vztahů mezi bankami a vládami. Takže komise by měla představit celoevropskou legislativu na toto téma. Můj druhý komentář. Ratingové agentury. Myslím si, že co se týče hospodářské soutěže a konkurence na trhu, tak právě úloha ratingových agentur je jasná, nebo je, je zde jasné, že zde vlastně není jakási hospodářská soutěž. Myslím si, že, a tady by mě zajímal i návrh eh, nebo názor kolegů, Zda byste nemělo proběhnout třeba určité šetření, jak to vlastně vypadá na tom trhu s těmi ratingovými agentury v Evropě, protože ratingové agentury v podstatě kontrolují trh. Jsou zde asi tři hlavní ratingové agentury, které si vlastně jak si rozdělily trh. Takže to je otázka, kterou vám kladu. Myslím, že nemůžeme eh, ty věci opomenout, když hovoříme o zprávě o politice hospodářské soutěže. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Lambert. Vy jste stínový zpravodaj, máte slovo. Eh, děkuji. Já, nej, já jsem, nejsem si tak zcela jist, zda se vám teď hlásit o slovo, protože bych pouze opakoval to, co již zaznělo v tomto výboru zasedám už dva roky a už jsem z některých věcí trošičku unaven. Například, mož, možná už bych se ani neměl hlásit, nebo už bych neměl kandidovat v dalších volbách. Takže co se týče této, této zprávy, je pravda, že zde máme finanční a bankovní odvětví, které vlastně teď je oslabeno a také zde byly různé záruky pro tento sektor. Mám dva komentáře. Za prvé, eh, je zde tedy eh, otázka, zda ten zvláštní systém podpory bank bude prodloužen. Myslíme si, že komise by měla být eh, přísnější v tom, jak nabízí tuto podporu. Měly byste být více podmínek. A naopak bankovní sektor by se měl vlastně, by měl být trošku tlačen k tomu, aby se vrátili k té původní úloze, to znamená, měli by být eh, v podstatě vkladateli a měli by půjčovat eh, reálné ekonomice, měli by se vrátit k těm původním úkolům. A mm, myslím si, že vlastně stále tlačíme na generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, aby tuto transformaci povzbudilo. A navzdory tomu, co jsme řekli velice často, tak dočasná pomoc, kterou poskytuje Evropská centrální banka, eh, je to pomoc eh, pro zlepšení likvidity bank. My to nespochybňujeme, protože stav v současné době je ECB jedinou bankou, která nabízí alespoň určitou stabilitu finančnímu sektoru. Nicméně víme, že to může pokřivit trh. i když nechceme mm, nabízet nějaké ukvapené závěry, tak se domnívám, že bychom ještě měli podrobněji proskoumat to, zda Evropská centrální banka tím, co dělá, nekřiví, nepokřivuje trh, protože vlastně pomáhá finančním institucím, které jsou špatně řízeny a je to navrub, je to vlastně navrub těm dobře řízeným finančním institucím které nemusí využívat tuto pomoc. Myslím si, že všichni známe některé banky, které, nebo známe banky, jak fungují. A já vím, že třeba malé, eh, pardon, malé vlámské banky jsou velice dobře řízené, většinou to jsou vlastně takové rodinné banky a tyto banky nikdy nemusely žádat o žádnou pomoc, eh, nemusely žádat o pomoc kvůli likviditě. Uh, ale vím, že zase pokud velké banky ví, že tam mohou zažádat o pomoc a v podstatě za hubičku dostanou mm, podporu pro likviditu, tak je to zase systém, který se nám příliš nelíbí. Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž by to mělo minimálně vyšetřit, mělo by zjistit, co se tam děje, jaká jsou fakta a jaka, jaký to má dopad na trh. Neříkám, že bychom to měli e, zakázat Evropské centrální bance tu aktivitu dělat, ale musíme zabránit tomu, aby to vlastně nemělo tyto dopady na trh. Pak mám ještě třetí komentář. Možná bychom mohli ještě generální ředitelství také požádat o to, aby prošetřilo potenciální uh, mechanismy, které se týkají mezibankovních sazeb nebo sazeb na mezibankovním trhu. Možná zde dochází k určitým manipulacím ze strany velkých hráčů a otázkou je také, zda některá strana nemá možnost regulovat eh, sazby cen nebo a ceny na trhu. Takže komise by to podle na, našeho názoru měla proskoumat. A pak ještě zopakuji to, co už zde zaznělo a to, co také opakujeme už po mnoho let. Domníváme se, domníváme se, že bychom ještě mohli zlepšit eh, nebo učinit více v oblasti energetiky, tady je jasné, že to je stále eh, v rukou, mm, vlastně, že to je určitá oligopolie a je zde vlastně asi 85 trhu. Bohužel Gunnar zde není, ale my rozhodně nechceme, aby ten trh byl monopolní, my chceme, aby to byl trh, kde panuje zdravá hospodářská soutěž. A v energetice to ještě tedy určitě bude zapotřebí zlepšit. Dále je zde otázka softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. To také chceme podporovat protože to má zlepšit konkurenci, konkurenceschopnost. Dále e, také je zde oblast maloobchodu, která zatím ještě také nenese příliš zdravou situaci. Malí producenti jsou často jaksi přidušeni těmi velkou obchody nebo těmi velkými hráči a velice často nakonec na to právě doplatí konečný spotřebitel. Myslíme si, že musíme vycházet eh, z toho, aby malé a střední podniky byly páteří ekonomiky a proto chceme posílit situaci, chceme, aby proběhlo šetření. Komise eh, vždycky říká, že kdyby takové šetření chtěla, za, eh, chtěla vést, tak to nebude říkat předem, ale to říkáte už eh, několik let. A já bych byl velice rád, kdybyste nás příjemně překvapili. Takže možná už něco takového probíhá, my o tom nevíme a pak nás to příjemně překvapí. Předložíme pozměňovací návrhy, ale já se skutečně domnívám, že to asi k něčemu nepovede. Děkuji. Merci, Filip. Monsieur Epping. Děkuji, pane Ping. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl především poblahopřát panu Švábovi k jeho práci, protože si myslím, že většina prvků, které v té zprávě popsal, je dobrá. Já bych eh, tady podal několik pozměňovacích návrhů, které to ještě vylepší. Já se omezím dneska jenom na dvě eh, poznámky. První bude eh, poznámka pozitivní k tomu 40. výročí, o kterém jsme hovořili, a druhá méně lichotivá bude k, tomu, k té státní podpoře. Eh, teď tady máme tady tu výroční verzi té zprávy komise a mě to připomnělo, že když jsme se snažili odstraňovat bariéry pro volný pohyb všeho. A to byla základní prvé, tedy hospodářské, politiky v oblasti hospodářské společnosti. Snažili jsme se ji podporovat. A já jsem velice rád, že při vytváření politice v hospodářské soutěže Evropská komise stále více využívá hospodářské analýzy. Já doufám, že tomu tak bude i v budoucnu. Nedávno Mezinárodní měnový fond nedávno upozorňoval, především jeho nová předsedkyně tady, na to, že evropské banky a před méně než měsícem nás evropští úředníci ujišťovali, že není důvod se znepokojovat, ale podle evropských úředníků před dvěma dny evropské banky eh, byly mnohem lépe kapitálově vybaveny než dříve. Nicméně pan komisař Almunia se začervenal před dvěma dny a řekl, že více bank bude potřebovat rekapitalizaci a to eh, navrh k těm, které neobst- těm devíti, které neobstály v zátěžovém testu. Takže eh, ta pravidla, která byla vytvořena v roce 2008 a 2009, teď budou muset být prodloužena tak, aby se mohla ta eh, podpora poskytovat ještě později než v roce 2011. Ve zprávě, kterou Evropský parlament vypracoval v roce 2009, eh, jsme říkali, že, že máme obavy z toho, že to nebude až tak dočasné ten, tento mechanismus. A teď se tady hovoří o tom, že je třeba skutečně, aby to bylo dočasné, bychom s tím začali. Teď se ale hovoří o prodloužení tohoto režimu, který ale měl být a stále ho považujeme za dočasné řešení. Takže, pane předsedo, jak vidíte, to slovo dočasný je skutečnou kletbou pro politiky. Děkuji. Merci, mais il y a du temporaire qui dure quelquefois. Monsieur Schwab... Děkuji vám. To slovo, ano, někdy to, co je dočasné, se pak stane ne, permanentním. Děkuji. Pan Schwab. Plutôt familial. Euh, and, and maybe I switch to English. Uh, Philippe my tady máme takovou rodinnou atmosféru. Tady kolega říkal, že, je něco, že už ho to nudí. Nud, ano, skutečně nudné je, že všichni vždycky každý rok říkáme, ano, musíme udělat více, protože tady máme nějaké výzvy. Ano, a přesně z toho důvodu komise to vždycky pak šoupne do šuplíku, protože se říká, ano, to je taková obecná formulace, musíme udělat víc. A ano, to je chyba z naší strany, ale myslím, že v tomto případě si myslím, že skutečně musíme udělat víc, že se nám to může podařit i lépe. A já jsem překvapen, že pan komisař Almunia vidí veliký problém v tom, co řekl pan profesor Hodges. A nikdo to tady potom už nenadhodil. A za prvé, že Evropská komise by měla skutečně umožnit spotřebitelům eh, dosáhnout odškodnění ještě promocí eh, alternativního řešení sporů. A pan komisař s tím nesouhlasí. A nikdo o tom vlastně potom už dál nemluví. A to je právě téma, eh, na které se můžeme zaměřit v této zprávě. Potom pokud jde o státní podporu, tak tam nemáme moc připomínek, ale mě to velice zajímá, protože ono to je problematická oblast. Nebojte se, já ji nepodceňuji, ale myslím si, že bychom neměli do té zprávy prostě jenom psát, že musíme udělat více v té, té, té a té oblasti. To prostě k ničemu nebude. Já jsem chtěl začít tady s vámi. Pokud tam eh, dáme tu Evropskou centrální banku a tomu možnému pokřivení trhu, tak ano, to tam můžeme dát, ale měli bychom potom požádat koordinátory o to, abychom měli zprávu z vlastní iniciativy, abychom to tam mohli pořádně rozebrat. Protože pokud to tady jenom tak naťukneme a potom se na to eh, na rok eh, úplně zapomene, tak to není dobré. Myslím si, že dát to sem jenom takhle Eh, povrchově a už se k tomu nevrátit je chyba. Takže já se těším na úplně všechny, i ty kontroverzní nebo pozitivní nebo eh, další příspěvky, protože se skutečně dá udělat ještě mnoho. Ale myslím si, že ty kartely, to je taky důležitá oblast v této zprávě a myslím si, že ještě než ten dokument doladíme, tak bychom se měli znovu setkat a že bychom neměli hovořit o tom, že bychom měli hovořit o tom, eh, aby komise, jak jsem nejdříve eh, umožnila těm, kteří, byli, kteří se účastnili kartelové dohody, odškodnit oběti a potom teprve doladit pokutu. Měli bychom se zaměřit na to, jak flexibilní jsou ty postupy. A je pravda, že z právního hlediska tam nic nezměníme, ale bylo by to politické sdělení. Za druhé, k těm všem dalším oblastem, které tady zazněly, já jsem k tomu velice otevřený, jak jsem řekl, a jsem eh, Berkovi velice vděčný za jeho připomínky. Dále tady zaznělo žádost na větší spolupráci s komisí. Vy jste zmínila tu institucionální dohodu. Já si myslím, že jsme pořád ještě od toho poměrně daleko, ale to není problém na straně parlamentu. Nicméně si myslím, že v této oblasti bychom skutečně potřebovali nějaké konkrétnější návrhy toho, co bychom mohli udělat a co můžeme čekat, protože většinou získáváme informace od komise ale pak se to nějak tak rozptýlí, rozmělní v těch různých dokumentech, který parlament vypracuje. Možná byste tam mohl uvést konkrétní případy, příklady. Myslím si, že to byla velice užitečná diskuze. Já vůbec nejsem unavený tímhle tématem, protože si myslím, že když pozměníme tu strukturu, tak to bude ještě lepší a já bych vás velice rád vyzval k tomu, abyste mi tom pomohli. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji. Chce se ještě někdo přihlásit o slovo? jsou nějaké poznámky, připomínky? Máme ještě trochu času. Další bod jsme chtěli projednat v 11.30 a hlasovat v 11.45, takže si do 11.30 uděláme přestávku. A ještě se omlouvám, Zapomněla jsem říct si lhuty, 30. září 17 hodin pozměňovací návrhy, rozprava o nich 17. října a hlasovat se bude 22. listopadu ve výboru a na druhé prosincové plenárce v plénu. Takže nyní přerušuji zasedání do 11.30. jsou ve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 kteří jezdí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 Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat. Omlouvám se, vlastně už jsem zde neměl předsedat, ale v 11.45 nás tedy čeká hlasování. Krátce předtím ještě projednáme zprávu týkající se evropského rozměru v oblasti sportu. Pan kolega Balc je momentálně na pracovní eh, cestě v Washingtonu, ale máme zde někoho jiného, kdo promluví o této zprávě. Já se pokusím hovořit co nejstručněji. Pan Balc vám všem stínovým zpravodajům chce poděka, poděkovat a poděkovat i všem, kteří poskytli pozměňovací návrhy k tomuto stanovisku. Ty pozměňovací návrhy měly dobrý vliv na toto stanovisko. Chtěla bych zdůraznit ústní pozměňovací návrhy, které máme teď v hlasovacím seznamu. Jsou tam čtyři. Pokud jde o číslo 8 a 20, tak Teď máme tady vylepšené znění oproti těm původním, takže a ta témata jsou tady stejná, takže já doufám, že budete moci přijmout tyto změny. Pokud jde o devítku a sedmnáctku, tak teď tam také zmiňujeme fakt, že v některých členských státech máme státní monopol, pokud jde o sázení. A v pozměňovacím návrhu číslo 9 v žádném případě nepopíráme eh, právo organizátorů takovýchto eh, sportovních soutěží eh, aby získali nějaké očkodné nebo nějaké peníze od organizátorů sázek, ale v případě to, těch státních monopolů je to jinak. Je tam prostě drobná změna ve formulaci a doufám, že ji budete všichni moci přijmout. Děkuji vám. Chcete zareagovat? Hlásí se někdo o slovo? Není tomu tak tak já nevím, mám počkat do tři čtvrtě a nebo přikročíme k hlasování o zprávě týkající se sportu. Prosím, abyste byli schovývaví. Já jsem v této roli dnes poprvé, tak se pokusím tohoto úkolu zhostit. Je to zpráva pana Balce Pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 2, kompatibilní s jedničkou, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 3, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní původní text, odstavec 1, kde pro, schváleno. Pozměňovací návrh 6, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7, pro, schváleno. Nyní ústní pozměňovací návrh, pozměňovací návrhu číslo 8, zpravodaj, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh ústní k pozměňovací návrhu 9, 2a pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 18, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 19 pro. A moment, moment. Já se omlouvám, já jsem přeskočil jednu stránku, jsem příliš rychlý a měl jsem slepené stránky. Takže se vrátíme o krok zpět. Jsme u odstavce 3 na straně 2 hlasovacího seznamu, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 4, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, schváleno. 15 je kompatibilní, kde pro, proti, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní zbytek unblock. Můžeme hlasovat unblock o všech ostatních? Není nikdo není proti hlasování unblock, takže hlasujeme unblock od sedmičky až 25 pro, proti zdrželi se. No, myslím, že jsme trhli olympijský rekord. Celý text pozměněné podobě pro, proti zdrželi se. Nikdo se nezdržel, takže text je jednomyslně schválen a my gratulujeme panu Burkardu Balcovi. A nyní bychom hned přistoupili k dalšímu hlasování. Budeme hlasovat o zprávě pana Kazy, která se týká budoucnosti DPH. Musíme se tady na to podívat, takže můžeme začít. Takže nejprve pod název jedna. kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Dále číslo 11, pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Další odpadají, takže až číslo 12, kdo je pro, kdo je... A dále zde máme ústní pozměňovací návrh zpravodaje, které, o kterém jste byli informováni, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Takže eh, dále. Eh, dále číslo 13. Ten je kompatibilní s 12. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? 14. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. Odstavec 2. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Odstavec 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Odstavec 15, ne, omlouváme se, pozměňovací návrh 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Nyní kompromis C, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo s... Kdo je pro, tedy nejprve ještě jednou? Ano, schváleno. Dále kompromis D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Posměňovací návrh číslo 4. Je to z výboru pro dopravu. Kdo je pro, kdo je proti? Schváleno. Nyní názor eh, nebo stanovisko IMKA, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Dále číslo 10, výbor pro dopravu, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Ne, říká pan předseda, zamítnuto. 27, kdo je pro, kdo je proti? Ne, ne, ne, omlouvá se pan předseda 24. Číslo 24, kdo je pro, kdo je proti? Přijato. Myslím, že je to přijato. Je to tak? Kdo byl kdo pro? Kdo byl pro, takže ještě to elektronicky ověříme raději. Takže mm, doufám, že najdu svou kartu, říká pan předseda. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže je to 18 pro a je to tedy schváleno 13 proti. 18 pro, 13 proti. 25 eh, je kompatibilní s 24. Myslím, že co se týká návrhu 4 z dopravy, tak tam byla e, většina. A vy jste říkali, že je to schváleno. Já bych chtěla, abychom zde postupovali demokraticky. Ověřme to elektronicky. Ověřujeme číslo 4, je to z, dopra- z výboru pro dopravu. Je to stanovisko výboru pro dopravu. Prosím, hlasujme elektronicky. Poprosím vás, abyste reagovali rychleji, pokud já jako předseda učiním nějakou chybu. Děkuji. Zahajuji hlasování. Takže 19 pro, 17 proti, čili. Takže kdo měl pravdu? Kolega je ekonom. Takže vidím, že tady se nedá důvěřovat ani ekonomům. Dobře, takže nyní číslo 25. Lid 25, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 26, kdo je pro, proti, schváleno. 27, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 28, kdo je pro, proti, Zamítnuto. 28 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaj, kdo je pro? Takže ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Dobře. Takže vy jste pro nebo proti? Ano, my jsme proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Dobře, takže ještě jednou, kdo je pro ústní pozměňovací návrh? Uh, jeden z řečníků říká, my jsme proti. Uh, já ještě jednou dávám hlasovat o tom ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Takže vy jste proti tomu, abyste hlasovalo? Ne, ne, ne, říká paní uh, poslankyně. My jsme proti tomu návrhu ale to je trošku rozdíl, zda jste proti pozměňovacímu návrhu nebo proti hlasování. Dobře, takže hlasujeme o textu bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Ano, takže schváleno. 20 odpadá. Kompromis E, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dále odstavec 7, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis F. Kdo je pro? Kdo je proti? To je schváleno. Kompromis G. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 39. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 40 je kompatibilní. 40. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 41 je kompatibilní také, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 42, kdo je pro, proti, schváleno, 43, kdo pro, proti, schváleno, 44, kdo je pro, proti, schváleno, originální text, 3, eh, kdo je pro, kdo je proti, schváleno, Kompromis H. Kdo je pro, kdo je proti? Schváleno. 13, je to tak? Ano, je to na stanovisko IMKO, kde je pro, kde je proti. Takže ještě to ověříme. Zahajuji hlasování IMKO 13. Končím hlasování. 17 pro, 15 proti, takže je to schváleno. Dále 15. To je kompatibil, kompatibilní, takže kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Kompromis I, kdo je pro, kdo je proti, kdo je, to je schváleno. 53, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis J, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 56. To je kompatibilní. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Dále subheading 4, původní text. Kdo je pro? Kdo je pro? Schváleno. Kompromis K. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Dále e, výbor pro kontrolu rozpočtu, pozměňovací návrh dvě. Ne, můžeme možná může, můžeme hlasovat unblock až do čísla 9. Ne, ne, ne, do čísla 7, říká pan předseda. Já jsem si to zatím ještě ne, ne, nepřipravoval. Takže 2 až 6, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Nyní 7, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 8 a 9 v bloku. Kdo je pro, kdo je proti? Schváleno. 10, 11, 12 v bloku. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. Nyní pozměňovací, ne, kompromis L. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 62 je kompatibilní, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 15, originální text, kdo je pro, kdo je, to je schváleno. Subheading 5, původní text, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Kompromis M, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 66, kdo je pro, kdo je proti, Zamítnuto. Dále eh, původní text, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Další, ten stanovisko IMKO odpadá, nyní kompromis N. Kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 68, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Je to tak? Ještě to ověříme elektronicky. Ověřujeme číslo 68. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Takže 18 pro, 13 proti. Čili to je schváleno. Děkuji, pane Karasi. Naštěstí se o nás takto staráte, dáváte na nás pozor. Recital A, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Recital B, původní text, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Šestka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Sedm, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Osm, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis B, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. Číslo 10. Kdo je pro? 10. Týká se recitálu CA. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Nejste... Je někdo proti? Eh, původní text schváleno. Jedna kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Dva, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Původní text, citace 3 až 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. E, dále kontrolní výbor, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní se dostáváme a už na konec hlasujeme elektronicky o celém textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Text je schválen. 30 pro, 1 proti. Gratuluji panu Kásovi. Vidíme, že jste dodal svou přidanou hodnotu této zprávě. A tím se dostáváme ke zprávě pana Gigglese. Budeme o ní hlasovat. Takže číslo jedna, odstavec jedna. Je to pozměňovací návrh pana zpravodaje, kde je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Dva. Pro, proti, zdrželi se, Přijato. Čtyři. Pro. Možná to budeme moci vzít společně. Či ne. Takže čtyři pro, proti. Zamítnuto. Pět. A takže to ověříme, říká pan předseda. Myslím si, že jsem se nespletl, ale pře- eh, ověříme to. Každopádně zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tohle není pozměňovací návrh pana zpravodaje. Takže 14 pro, 17 proti, takže zamítnuto. 5, ne, pardon, 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 6. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 9. 9 a 11 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Teď číslo 8 a 10 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme to dobře, říká pan předseda. Číslo 8 a 10 společně. Takže zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 28 pro, 1 proti. Často se to stává, že když předsedáte nějakému jednání, tak se spletete. Příště, až se splete někdo jiný než já, tak budu schovývající číslo 3 schváleno. Teď budeme hlasovat o celém textu elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 pro, 1 proti. Nikdo se nezdržel. Teď budeme hlasovat o legislativním usnesení, kde eh, hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Vy jste ještě nehlasovali? Všichni už hlasovali? Takže končím hlasování. 27 pro. Gratulujeme tedy panu Gigoldovi k jeho vynikající zprávě. Hlasování jsme tady ukončili. Já děkuji všem za to, že přišli a odhlasovali. Můžete se všichni vrátit do dopravních zácp. Takže teď tady máme zprávu pana Hans, Hanse Petra Martina. A ta se týká vydávání euromincí. Máme tady pana Martina? Hmm. Pan zpravodaj, pane zpravodaji, vy máte dvě zprávy, číslo 7 a 8 na pořadu jednání, ano? Ono to spolu souvisí, ty dva dokumenty. Takže prosím, kdyby pan Šváb mi mohl ustoupit, abych viděl na pana Martina, děkuji. Pane Švábe, vy už jste tady byl za hvězdu dost dlouho, takže pane Martine, Mohl byste nám stručně eh, představit ty dvě zprávy najednou, pokud nic nenamítáte? Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, vidíme, že když jde o peníze, tak to možná není zas tak důležité, jak se to někdy zdá. Nicméně já budu stručný protože jsou to spíše takové technicko-správní záležitosti, které ale v rukou občanů někdy mají větší vliv než mnohé z toho, co zde jindy projednáváme. Jak jste správně uvedli, jsou to dvě nařízení, jedno je legislativního, druhé nelegislativního charakteru, na jedné straně tedy Evropské parla- Evropského parlamentu a rady a na druhé straně jenom rady, týká se to vydávání euromincí. Domnívám se, že v současné době by bylo dobré v souvislosti se lpění na principy jasně říci, že chceme nadále neutrální a nezávislou centrální banku, že i v těchto těžkých dobách Evropská centrální banka zodpovídá za kontrolu cirkulace měny a že bychom možná měli také něco říci k prvku inflace. A v té konkrétní zprávě jde o to, jak jaké objemy existují. Máme zde tři uh, typy mincí, co běžné obě, oběživo, um, pamětní mince a potom ještě sběratelské euromince. Zde by bylo dobré, kdyby i parlament dostal možnost se k tomu vyjádřit, aby to nezůstalo ve výhradní kompetenci Evropské komise. Také bych chtěl reagovat na myšlenku, která cirkuluje v celé řadě zemí. Já jsem se vrátil o víkendu z USA a, a e, měli bychom zde promyslet otázku, e, jedno a dvoueurových bankovek, protože náklady na vydávání mincí dosti stouply. A to, co funguje v USA, by možná mohlo fungovat i u nás. Eh, pak eh, také přišly podněty od Evropské centrální banky, která zde možná nyní není mezi námi. Eh, velice za ně děkuji, byly spíše technického charakteru. No a dále bych chtěl říci, že bychom měli přemýšlet o takzvaných motivech blízkých občanům. Docela dobře si dovedu eh, představit španělskou minci, na které je napsáno demokracii nyní, a nebo rakouskou minci související s eh, občanským fórem rakouským nebo německou minci, eh, která se připomíná selskou válku. No, abychom se zkrátka nezaměřovali pouze na vysoké představitele státu, ale aby nějaké politické události, které vedly k integraci, k vzniku společné Evropy, abychom to zvážili. Já například u sebe doma mám jedny z prvních tisků, které vznikly ke společné Evropě. Je to z let 1848, tehdy tam ještě bylo také Eh, zohledněny USA jako vzor nezávislosti, takže například i nezávislost by mohl být takový zajímavý motiv. Naopak bychom měli dbát na to, aby nebyly nějaké motivy urážlivé, které by útočily na jiné. Bohužel nadále ještě existují určité bariéry v postojích, eh, takže zde by bylo dobré, kdyby se k tomu mohl i parlament vyjádřit, nejenom komise. Nepochopil jsem zcela zadání komise, kde se zabývá tím, že sběratelské mince mají zůstat mimo teritorium. To znamená, že E, nemají mít ten španělský květ. Já si myslím, těch několik málo mincí, které máme, bychom měli mo- moci použít také jako platidlo, ať už je to v jakékoliv zemi, ale to by mě zajímal názor kolegyní a kolegů na tuto otázku. Potom je zde celá řada technických záležitostí, ale tím, že je vlastně už pět minut po 12. a ne za pět minut 12, tak bych to tímto uzavřel protože ještě budeme mít e, čtyři možnosti e, rozpravy s předsedou. A pokud e, se to v tom zásadně nezmění, tak bude zpráva v těch rysech, jaké jsem popsal, předložena v říjnu. Děkuji vám a nyní dám slovo stínovým zpravodajům, nebo ne, napřed se hlasí SAD. Děkuji, vážení kolegové. Já Doufám, že budeme dobře spolupracovat s panem zpravodajem a že se nám podaří dosáhnout pokroku a že skončíme a dosáhneme dobrého výsledku. Děkuji, to je všechno. Děkuji. Teď Sofie, ne, nemáte k tomu nic? Vy už jste řekla všechno, co jste k hospodářské soutěži chtěla říci. Pan Gigold tady není. Ani ostatní stínové zpravodají tu nejsou. Chce k tomu někdo ještě jiný něco říci? Ne, zdá se, že ne. Chviličku, prosím. Možná bych řekl něco já, protože eh, já bych chtěl vědět, co si pan zpravodaj myslí o... Vy jste o tom něco říkal, ale já jsem to úplně správně nepochopil. Jaký je váš názor na tu jednoeurovou bankovku? To je téma, které třeba ve Francii zaznělo. Jsme tedy eh, pro jednoeurovou bankovku, Protože on, ten příslušný výbor je pro, protože tam předsedá francouz, syn bývalého prezidenta. A Evropská centrální banka tady také o tom hovoří z hlediska nákladů. A já nevím, co jste o tom konkrétně říkal. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, je to velice populární téma, nechci tvrdit, že je populistické, hlediska praktičnosti, praktikability, já jsem pro to, aby tyto bankovky existovaly. Domnívám, je jasné, že mají kratší životnost, ale na druhou stranu, jak jsem byl informován, tak eh, vzrostly náklady na ražbu mincí. Takže se domnívám, že bychom se mohli pokusit a zjistit, jak eh, by se utvářely většiny ve výboru. A byl by to i takový oži, oživující prvek, který by problematiku přiblížil občanům. Takže ano, v mé zprávě uvidíte také pozměňovací návrh týkající se návrhu komise, kde bude zmíněné eventuální zavedení bankovek ve hodnotě 1 a 2 eur. Děkuji. No, je zde vícero důvodů, je zde i takový symbolický důvod, protože eh, bankovka přece jenom působí jako něco víc než mince. Vidíme to například na jednodolarových bankovkách. A nebo při cestování, když eh, se dává spropitné v mincích, tak ti, kdo přijímají neustále spropitné, mají potom problém, kde ty mince vyměnit za, banko, za bankovky takže je to takové trochu paradoxní, možná se to netýká všech, ale těch, kdo jsou často na cestách, tak ty mývají sebou dolary, aby mohli platit propitné v dolarech. A možná, kdybychom měli eurovou bankovku, že by to zlepšilo také imič Evropy. Velice děkuji, že se při této příležitosti také mohu ujat slova. Eh, bylo to vlastně poprvé, kdy také Evropský parlament se k tomu mohl vyjádřit při, této, při přípravě té legislativy, eh, protože právní základ, který se to týká, ještě nikdy nebyl předtím využitý. Mám k tomu dva nebo tři komentáře, které se týkají toho, o čem hovořil pan zpravodaj. Já jako zástupce strážců smluv eh, zde učiním takový spíše právnický komentář. Názor parlamentu na to, zda má být eh, nebo nemá být zavedena jedno eurová bankovka, eh, ten názor zde může být ve formě usnesení, ale nelze eh, dávat pozměňovací návrhy. A to z toho jednoduchého důvodu, že na to není dostatečný právní základ bankovky, otázka bankovek, to je prostě výlučná odpovědnost Evropské centrální banky a zde hovoříme pouze o mincích v tomto nařízení a proto nelze podat takový pozměňovací návrh a nelze to začlenit do toho dokumentu. E, to je teda to je ten právnický komentář. A ještě co se týče technických záležitostí, tak ty jedno, euro, jedno eurové mince jsou zapotřebí proto, aby byla vlastně celá ta série profitabilní. protože vlastně celá ta, eh, ta výroba těch bankové, eh, ta výroba těch mincí je profitabilní, když tam máte i ty jednoeurové, jednoeurovky. Dále ještě mám jeden komentář. Chci říci, že vycházíme ze stávající situace. Máme zde nezákonné, podzákonné předpisy. Myslíme si, že co se týče těch pamětních mincí, tak zde nemůže být nějaká celoevropská regulace, ale pouze ty různé podzákonné eh, podzákonné um, předpisy. Jedná se tedy o té sběratelské mince. Jsou to tedy mince, které nejsou určené pro oběh Měly by to být věci, které nejsou určené pro každodenní transakce. Ale velice rádi o tom ještě budeme hovořit s vaším zpravodajem, se stínovými zpravodaji a s dalšími členy výboru. Děkuji, říká předseda. Děkuji za tuto právní poznámku. V Evropském parlamentu jsme už docela zvyklí na to, že zde vyjadřujeme různá přání. A také pozměňovací návrhy a někdy prostě nepřemýšlíme o tom, jak je to s tou právní stránkou. Chce se k tomu ještě někdo vyjádřit? Zpravodaj už nechce. Dobře, takže ještě vám chci říci, že 24. října bude zpráva předložena. Lhuta je 28. října pro předkládání pozměňovacích návrhů. Rozprava se bude konat 22. listopadu, hlasovat ve výboru 29. listopadu a v plenárním zasedání bude to vlastně první eh, plenárka v únoru příštího roku, tam o tom budeme hlasovat. Chtěla bych poděkovat zpravodaji, tím jsme projednali poslední dvě zprávy. Chci se zeptat ještě, zda máte někdo pod bod různé, já nikoli. Takže tím se můžeme podívat na další bod, poslední bod, a to je tedy, kdy bude další schůze. Byl to pondělí 20. 26. září od sedmi do půl deváté večer ve Štrasburku. Těším se a na tom zasedání ve Štrasburku už bude naše obvyklá paní předsedkyně. Děkuji.